Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré ráno. A vítejte na závěrečném zasedání ukrajinského týdne. Je mým velkým potěšením být spolupředsedou tohoto zasedání spolu s panem Groismanem, který promluví na závěr této schůze vzhledem k tomu, že já nyní mám to potěšení hovořit na úvod. Těm z vás, se kterými jsem pracoval, se omlouvám, že jsem se k vám nemohl eh, v, že jsem se nemohl účastnit, měl jsem úmrtí v rodině v Irsku a stihl jsem se vrátit teprve dnes. Eh, pokud vím, nicméně Včera eh, došlo k velice zajímavým eh, momentům, kdy jsme se mohli od sebe vzájemně učit a sdílet své poznatky. A já se těším, až se plně informuji o výsledcích. My jsme absolvovali proces reflexe, naslouchání a učení se společně. Dostali jsme se k předávání doporučení. Aby tato doporučení měla opravdovou cenu, několik věcí se musí stát. To nejdůležitější je, aby všichni naši kolegové a přátelé z Ukrajiny vzali tato doporučení za svá a dále na nich stavěli. Nemůže to fungovat jako něco vnuceného zvenčí. Může to fungovat pouze, pokud to lidi přijmou za své. A to je to nejdůležitější. Aby ten duch, který si myslím, že je tady zřetelně přítomný, zůstal zachován i v Kijevě. A aby došlo k pokroku. Potom za druhé, instituce v Evropské unii, které jsou přesvědčeny o užitečnosti tohoto projektu musí si sami eh, jaksi dobít baterie a shodnout se na tom, jak pomáhat vám při této transformaci a jak ji realizovat. A proto bude dnes velice zajímavé vyslechnout si dvě perspektivy. Jednak pohled Evropské služby pro vnější činnost a potom pohled pana Plenkoviče jménem Evropského parlamentu. Dalším pilířem tohoto úsilí je nikoli pouze politická část, ale také administrativní část těch doporučení. Proto mám velkou radost, že tu vidím pana Slišinského a později v průběhu dopoledne, pokud mu to dovolí povinnosti, se k nám připojí pan Vele, generální tajemník Evropského parlamentu. kteří jménem svých parlamentů eh, podepíší dohodu o, o výstavbě administrativní kapacity. Bude to první takováto dohoda, eh, dohoda tohoto typu, která kdy byla podepsána mezi takovými institucemi. A ten poslední pilíř, a teď se obracím k mnohem širšímu publiku, k účastníkům, kteří tu byli a kteří jsou tu i dnes – a ten spočívá v tom, že mezinárodní partneři, ať už jsou to státy, národní parlamenty, nevládní organizace nebo nadace, mají určité privilegium. Máme to privilegium, že známe práci Verchovné rady a sledujeme ji už mnoho let. Musíme zmobilizovat tuto komunitu aby se soustředila na reformy, které se doma na Ukrajině rozhodnete zahájit. Nebude to totiž aktivní transformace lehká nebo zadarmo. A je zapotřebí pomoci ze všech stran, od všech e, partnerů, koordinované pomoci, abychom zbytečně neduplikovali úsilí, dobrou vůli a zdroje a abychom dobrou vůli, zdroje a úsilí vynaložili tak, abychom dosáhli co nejlepšího e, účinku, tak jak je naším společným zájmem. E, tolik tedy e, můj úvod a nyní se velice těším na pohledy dvou klíčových institucí, které mají pomáhat na této cestě. Dávám nyní slovo Helze Schmidt, která je Eh, která je zástupkyní generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost. Eh, Pane předsedo, dámy a pánové, s velikým potěšením jsem dnes mezi vámi a na samém začátku bych ráda blahopřála organizátorům tohoto ukrajinského týdne. Rozhodně jde o posílení parlamentní dimenze v rámci vztahu mezi EU a Ukrajinou. Naslouchali jsme široké škále diskusí, panelům, které na mě udělají velký dojem a možná ještě i důležitější byly kuloárové schůzky a dialogy, což určitě přispěje ke tvorbě nových platform, což povede k posílení vazeb s Ukrajinou, což nikoli pouze prohloubí a dynamizuje naši agendu, ale rovněž pomáhá občanům lépe pochopit oč zde jde. Jedná se o tradiční reformy, boj s korupcí, reforma veřejné zprávy, decentralizace, ale i o jiné záležitosti, o mnoho jiných dalších záležitostí. A přesně jako už řekl pan předseda Cox, jde o to, aby Ukrajina sama rozhodla, jak k tomu přistoupí. Ukrajinci se musí vzít doporučení za svá a e, zavádět je, e, přetavit je ve skutečnost vlastním způsobem. Reforma je e, vitální, e, je zcela zásadní e, pro demokratickou reformu. Přechod do zdravého demokratického režimu není snadný. Cestovní mapa, která byla předložena, to potvrzuje a i rada, představitelé rady to uznávají. Půjde však o velice významné přispění pro reformu, která už v Ukrajině byla načrtnuta. My se podíváme na ta doporučení ze svého pohledu, abychom se podívali, jak to ve vztahu k Ukrajině můžeme sami řešit nápomocným způsobem. Ukrajina je klíčovým partnerem Evropské unie a rovněž klíčovým aktérem v rámci evropské politiky sousedství. Evropská unie eh, provedla přehled politiky sousedství, přeskoumala ji v loni a zjistila, že je třeba lépe eh, diferencovat a rovněž posilovat eh, přisvojování si těch principů. Ehm, podmínky týkající se bezpečnosti, hospodářství a občanské společnosti budou srdcem nového tvaru politiky a těšíme se na diskuse o prosazování nových, eh, nového tvaru politiky soutěžství. Eh, pokusíme se rovněž lépe soustředit na to, oč nám jde nejvíc a udělat z té politiky politiku, která bude odolnější. Chceme rovněž učinit východní partnerství a mnohostranou spolupráci inkluzivnější. Ukrajinské eh, společenství musí mít pocit, že to, čím se zabýváme, je hmatatelné, což znamená, že obě strany se musí více angažovat do prosazování eh, těchto záležitostí a politici musí spolupracovat eh, s ostatními. Rádi bychom viděli rychlejší pokrok v ukrajinské vnitropolitické scéně eh, klientelismus, eh, politické hříčky nesmí stát v cestě pokroku. A v tomto ohledu schůzky, zasedání, kterých jsem se účastnila, sehrávají a sehrály velice důležitou úlohu. Tedy nestrácejte ze zřetele, proč jste sem přijeli a oč vám jde. Právě parlament má důležitý úkol hlídat vládu, hlídat eh, všechny principy, které eh, povedou ke změně, zůstanou v platnosti. Eh, představitelé ukrajinského parlamentu vyjádřili své přesvědčení, že chtějí pomáhat Ukrajině v transformaci. Ukrajina nyní může využívat celého sortimentu nástrojů pro východní dimenzi. Máme samozřejmě dohodu o přidružení, která byla vyjednána ukrajinskými vládami jednou po druhé. Nyní brzy vstoupí plně v platnost a díky tomu eh, bude možné využít všeho, co je k dispozici. Ale aby to mohlo nastat, Ukrajina musí provést klíčové reformy. Jsme na cestě k liberalizaci trhu a tady nelze přecenit význam tohoto kroku. Neustále se ta problematika objevovala i v jednáních. Jde o závazky ukrajinských vůdců prosadit opatření v boji proti korupci. Mělo by to nastat nyní v prvním čtvrtletí eh, poté, co byla v prosinci vypracována zpráva. Komise nyní eh, připravuje legislativní iniciativu. Rovněž bych ráda zdůraznila, že Evropská unie sama neustoupí ze svých závazků, například v oblasti bezpečnosti. Máme unijní poradenskou misi s aktualizovaným mandátem, která skýtá poradenství eh, v strategických aspektech a podporuje Ukrajinu. Je důležité v tom pokračovat. Nemůžeme však nahradit vnitropolitickou vůli, naplňování reform, které si přejí občané. Budeme vám však pomáhat, budeme vám stát po boku i finančně, i z pohledu poradenství, aby vše opravdu mohlo nastat. Ehm, někteří tvrdí, že to, jak je koncipováno východní partnerství ve vztahu k Ukrajině, nepočítá s tím, jak Ukrajina co Ukrajina potřebuje, jak je pokročila. Já však chci upozornit na to, že my si přejeme, aby veřejná zpráva, tržní hospodářství a demokratické instituce opravdu na Ukrajině eh, se zabydlely. No a i ujednání o vízovém režimu, o liberalizaci umožní Ukrajincům cestovat po Evropě. To by mělo posílit eh, ten pocit sounáležnosti, bylo to včera. To zaznělo u večeře a já to zde cituji, protože jsem přesvědčena o pravdivosti těch slov. Další záležitosti. Ukrajina má problémy ve vztahu k Rusku, zejména v oblasti ilegální eh, anexace Krymu, Sevastopol a problémy na východních hranicích. My zcela jednoznačně prohlašujeme, že ve vztazích EU a Ruska nelze se vrátit do um, stavu před tím, než došlo k těmto událostem a že budeme důslední. Um, zcela jasně demonstrujeme například v tom, jak nastavujeme obchodní podmínky s Ruskem, že to myslíme vážně. Minsk, dohoda z Minsku musí být stoprocentně uh, provedena, například stažení všech jednotek z ukrajinského území a navracení kontroly hranic do ukrajinských rukou. Žádá to však vůli z obou stran. Vím, že je obtížné pokračovat po politické stránce, když se den co den porušuje klid zbraní. Dohoda z Minsku je však jedinečnou šancí dlouhodobě eh, zachránit situaci eh, v Luhanské oblasti a i v Donbasu. Proto apelujeme na Ukrajinu, aby ze své strany dohodu dodržovala, aby nikdo nemohl tvrdit, že Ukrajina se ze své strany rovněž dohody nedrží. Eh, zcela jasně tvrdíme a budeme tvrdit, že Ukrajina jedná správně, s vědomím všech obtíží. Já osobně při každé příležitosti s třetími zeměmi zdůrazňují tyto záležitosti. Někdy to není dobře chápáno mimo EU. Apelujeme však na vás, ukažte, že dokážete zodpovědně jednat. Dokonce však i při plné implementaci dohod z Minska stále ještě máme na stole otázku Krymu a Sevastopole. Na tomto poloostrovu dochází navíc ke zhoršování situace v oblasti lidských práv což nám dělá starosti. Není pochyb, že EU neuznává ilegální e, připojení Krymu k Rusku a i v tomto e, smyslu přizpůsobuje svou zahraniční politiku. Páté eh, parlamentní zhromáždění Euronestu s východním eh, partnerstvím tedy rovněž se ujme tohoto tématu a i tématu spolupráce. Evropský parlament eh, se snaží posilovat své vztahy s Věrchovnou radou a to je jasným příkladem naší vůle prohlubovat naše vztahy. Funkční parlament je pro Ukrajinu klíčový. Klíčový k tomu, aby dosáhla úspěchu a my si toho všichni přejeme a proto vám chci popřát mnoho úspěchu ve vašem úsilí. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji vám za tento příspěvek který si myslím byl poměrně širokým přehledem eh, problémů, jež se rýsují na horizontu. Myslím si, že pokud jde o tuto část poslání, která se týká reformních procesů ve Verchovné radě, velice mě povzbuzuje váš závazek eh, při ní pomáhat. Myslím si, že je to důležitý závazek a domnívám se také, že eh, vaše že naše, naše rady budou také velmi užitečné. Měl bych se omluvit panu Semerikovi. Já jsem eh, si vás nevšiml, sedíte v zákrytu, když jsem eh, hovořil na úvod. Samozřejmě i vy promluvíte. Eh, až na vás přijde řada. A nyní je mi potěšením předat slovo Andreji eh, Plenkovičovi, eh, spolupředsedovi PEC spolu s panem Semerakem a ten k nám promluví o tom, jaké je jeho hodnocení a jaké je hodnocení Evropského parlamentu ohledně toho, co v našem partnerství bude dál, když už nyní máme tedy zprávu o hodnocení potřeb. Děkuji vám, pane předsedo Koxy, vážený pane předsedo Vrchovné rady Volodymyre, paní Schmidt, děkuji za skvělý přehled našich politických a bezpečnostních výzev. Drahý Ostape, děkuji i tobě a ostatním kolegům za skvělý příspěvek a za plodnou schůzi z dnešního rána ve formě neformálního výboru parlamentního schromáždění. Vážení eh, poslanci Verchovné rady, vážení poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu, a vážení kolegové, eh, pane Kovale, všichni, eh, kteří už tři dny po sobě projevujete zájem o Ukrajinu. Domnívám se, že jde o bezprecedentní akci pro naši instituci a pro politickou emancipaci jedné velice důležité země významné pro evropskou stabilitu a evropské hodnoty a pro globální bezpečnost, ale především pro rozšíření našeho základního principu, což je solidarita Evropské unie se zemí, která se zcela jasně rozhodla vydat evropskou cestou. Domnívám se, že společné úvahy a výměny názorů během prvního dne a zejména eh, během včerejška, během dialogu na vysoké úrovni, byly skvělou příležitostí vyměňovat si zkušenosti a eh, myšlenky mezi poslanci národních parlamentů, občanskou společností a experty a vzniklo z toho velice podnětné prostředí to nejen ve vztahu mezi kolegy z ukrajinského parlamentu a z evropské, kolegy z Evropského parlamentu, ale také e, mezi ukrajinskými kolegy navzájem. I to si myslím, že je přidaná hodnota našich dosavadních diskuzí. E, osvědčené postupy, které máme v, Evropském parlam- v evropských parlamentech, ať už jde o národní parlamenty nebo o Evropský parlament, můžeme nyní sdílet s našimi ukrajinskými kolegy a během posledních dvou dnů byly jasně identifikovány. Závěry z ukrajinského týdne, které vám byly rozdány, sepsal jsem je s pomocí e, kolegů, kteří na tom tvrdě pracovali už e, několik měsíců na celém tomto projektu. Tyto závěry jsou zcela v souladu se skvělou zprávou eh, mise na hodnocení potřeb, kterou vykonal Pet Cox společně se skupinou expertů a obsahuje také hmatatelné podněty a vstupy našich ukrajinských partnerů. Identifikují a definují přesně 52 doporučení. A to takovým způsobem, aby bylo zajištěno aby byl zajištěn podíl Ukrajiny na tomto projektu. Je to společná akce, není to akce Evropské unie nebo někoho mimo Ukrajinu, eh, kdo by chtěl kázat Ukrajině, co má dělat. Eh, jde o eh, analýzu, výměnu osvědčených postupů, srovnávání postupů a určité signály o tom, jakým směrem se pustit, abychom se transformovali Verchovnou radu do efektivního parlamentu západního stylu. A to je přesně cílem našeho programu na budování kapacit a všech eh, aktivit, které podnikáme v Evropském parlamentu. Jeden prvek je tady zásadní. A sice, že všechna tato doporučení nesmějí zůstat pouze na papíře, ale souvisejí také s ochotou eh, administrativy parlamentu podpořit je eh, patřičnými finančními příspěvky na jejich implementaci. To je důležité. Kdykoliv proběhne nějaká konkrétní aktivita, která patrně bude mít podobu konkrétní cestovní mapy, eh, musí se najít dostatečné finance na podporu demokracie aby Ukrajina zůstala naší prioritou. E, já, když se na to podívám realisticky, se domnívám, že e, následky tohoto ukrajinského týdne by se měly projevovat e, až do konce mandátu tohoto Evropského parlamentu. To si myslím, že je rozumné. Měli bychom si vyhradit dostatek času na to, abychom rozvíjeli toto partnerství se, i se zapojením národních parlamentů. Samozřejmě hlavní politická odpovědnost eh, spočívá na předsedovi Grojsmanovi, eh, předsedy, na předsedech eh, poslaneckých klubů Verchovné rady a dalších kolegů. Bez vašeho zapojení je tento projekt nemožný. Vždy hovoříme o principu víc za víc, když hovoříme o rozšíření a o politice sousedství. Tady si myslím, že není pochyb o tom, že máme jasný závazek a že ten program na budování kapacit bude implementován efektivně, flexibilně a adaptabilně. A nyní bych eh, prošel ty jednotlivé závěry, ke kterým došly jednotlivé panely. Pokud jde o vztah mezi legislativou a exekutivou, to byl velice užitečný panel, kde jste měli eh, příležitost si vyslechnout moudrá slova a myšlenky jiného bývalého předsedy parla- Evropského parlamentu, pana Buska, který je velkým přítelem Ukrajiny, jak jistě víte. A identifikovali jsme tady několik aspektů. Snažili jsme se eh, zjistit, jak, rozšířená, jak, by, jak by mohla vypadat rozšířená koordinace mezi legislativou a exekutivou. A nejrozumnější by patrně bylo vytvořit eh, interinstitucionální dohodu, pro eh, vztahy mezi Verchovnou radou a kabinetem ministrů. My máme zkušenosti se vztahem mezi Evropským parlamentem a komisí, které by mohly být důležité a užitečné pro budování systému pojistek a záruk na Ukrajině. Dále musíme poskytnout ukrajinským kolegům naše osvědčené postupy a praxe při přípravě legislativního procesu. jak vlastně šířit informace o účelu určitého zákona. Když máte nějakou ideu, když máte politický záměr, musíte ho umět prodat ve všech fázích eh, realizace. Jako je vytváření zelených knih, bílých knih, eh, sdělení, tak, aby všichni zapojení aktéři a všechny zainteresované strany byly zavčas v rané fázi zapojeny do debaty o legislativním návrhu. Společně s tím musí probíhat posouzení dopadu, tak aby panoval jasnější přehled o tom, jak ten zákon bude vypadat a jaké budou jeho institucionální a finanční následky. Evropský parlament může také přispět posílením role výborů ve Verchovné radě. A to jak během legislativního postupu, tak při dohledu nad exekutivou vytvořením neformální sítě mezi předsedy jednotlivých výborů v Evropském parlamentu a ve Verchovné radě. E, to by, bylo, to by byla jedna možná cesta. E, jistě víte, že několik našich výborů v loňském roce e, navštívilo Ukrajinu, já sám asi pětkrát nebo šestkrát, takže kontakty už jsou navázané. A naši kolegové se velmi zajímali o sdílení osvědčených postupů. Pokud jde o počet výborů, to je samozřejmě na vás. Máte jich 28, my jich máme 20. E, I můj národní parlament, který je mnohem menší, má 28-29 výborů. To je tedy národní rozhodnutí, nicméně určité zeštíhlení a zjednodušení může být vždycky velice užitečné. Můžeme organizovat řadu seminářů v Bruselu nebo v Kijevě v nadcházejících měsících, které by se zabývaly vyměňováním osvědčených postupů. Pokud jde o roli parlamentu v rozpočtovém cyklu, Tady jste mohli naslouchat několika našim významným poslancům, kteří denodenně pracují na nejdůležitějších legislativních aktech týkajících se rozpočtu. Jestli má tento parlament nějakou velkou pravomoc, pak je to schvalování evropského rozpočtu. A myslím si, že eh, ten struktur, ta strukturovaná eh, složitá procedura pevně stanovenými termíny časovými může být velice užitečná i pro Verchovnou radu, protože vás to může připravit na e, všechny různé aspekty vaší budoucnosti, jako je sladění s evropským semestrem a dalšími evropskými procesy, což jde vlastně nad rámec vašich dosavadních závazků v rámci dohody o přidružení. Nějaký systém zpráv a zpravodajů může velice posílit roli individuálních poslanců v rámci určité oblasti a oboru. Dále otevřenost, transparentnost a odpovědnost a zastupitelská role parlamentu. Tady vám můžeme hodně pomoci. Myslím si, že obsah administrativní dohody, kterou podepíší za chvíli generální tajemníci pan Slišinský a pan Vele, může být také velice užitečný. Pokud se týká elektronické komunikace, strategie e-parlament, lepší transparentnost práce a e, informačních výstupů rady, to vše lze e, zlepšit sérií konkrétních návrhů. Vy jste už včera měli možnost naslouchat několika našim generálním ředitelům, kteří nesmírně transparentně mluvili o tom, jak taková práce probíhá. Tady klíčovým prvkem je komunikace s občany. Dva roky po Majdanu kdy vlastně eh, přes polovinu volebního období už sedí ve Verchovné radě noví poslanci, kteří vzešli z občanské společnosti a z nevládních organizací. Je velice důležité strukturovat debatu se všemi aktéry v rámci tzv. účastnické demokracie. Včera odpoledne jsme eh, absolvovali také novou formu eh, meziparlamentní spolupráce eh, čímž se zabývá především OSTAP se svou delegací v Kijevě, kdykoliv jsme tam byli, vždycky jsme měli možnost vidět, jak zástupci občanských společností, odborů a organizací se podílí na implementaci dohody. To vše v rámci otevřenosti a transparentnosti, což jsou oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení. Konkrétně to máme na stole eh, myšlenku týkající se konkrétních otázek individuálních občanů. My máme petiční výbor, což je eh, něco, co stojí za zvážení na Ukrajině. Petiční výbor se zabývá žádostmi jednotlivých občanů a parlament svým řádným zavedeným postupem poskytuje odpovědi. To je model, který by Verchovná rada mohla také zvážit. Osvědčené postupy v harmonizaci národní legislativy s evropským AKI. Toho se týkal další panel včera odpoledne. Já jsem měl možnost ho, mu spolupředsedat společně s Ostapem. Myslím si, že má země velice významná pro Ukrajinu, pokud jde o tu velice náročnou cestovní mapu přijímání AKI. AKI eh, jako takové se skládá z primární a sekundární legislativy Evropské unie a také z justiční praxe která se vyvíjí už déle než 60 let. E, Aký je velice obtížné a objemné a náročné na přijímání. Nicméně v několika posledních letech e, si některé země prošly e, tímto úsilím. Zkušenosti Polska velice jasně popsal velvyslanec Tominský a Jacek Sariuš Volský a to bylo možná pro vás nejužitečnější vzhledem k vašim bilaterálním vztahům s Polskem a vašimi podobnostmi. Můj přítel Gordanian Drokovič, který byl ministrem zahraničí v době, kdy já jsem byl státním tajemníkem pod ním v Chorvatsku, v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, popsal zkušenosti, které jsou nejčerstvější a nejnovější. My jsme si tím prošli na všech ministerstvech pod značným parlamentním dohledem bylo to nesmírně eh, drahé také z hlediska překladu. Pokud potřebujete eh, pokud potřebujete překládat stovky stránek legislativy do svého jazyka, je zapotřebí systematické práce, administrativy, ale také pozorné vedení ze strany evropských institucí pozorné vedení, eh, opakuji, protože eh, spoléhat se někdy eh, jen na svůj pocit a na různé databáze internetu nestačí. Aky se vyvíjí, legislativa se často ruší, takže mm, je třeba se vyhýbat situacím, kdy překládáte něco, co už neplatí. Proto je potřeba podporovat překladatelská oddělení, parlamentu, eh, rady, eh, eh, banek, bank, soudů a tak dále. Je zapotřebí, aby to bylo jaksi aktuální a aby včas interagovala Evropská strana s ukrajinskou. V oblasti harmonizace legislativy by si parlament měl dávat pozor na dvě věci. Za prvé, neměli byste být pouze jakousi razítkovací eh, instancí. Neměli byste na všechno dávat razítko, že něco je kompatibilní s evropskou legislativou. Měli byste rozšířit svou kapacitu, pokud jde o odborné znalosti, zejména zaměstnanců eh, Verchovné rady kde je zapotřebí kvalitních právníků a odborníků na určité sektory, kteří by kontrolovali, zda e, návrhy přicházející od vlády jsou v souladu s ústavou, v souladu s další platnou legislativou a zda jsou slučitelné s evropským AKI. Tato kontrola slučitelnosti je důležitá a je důležité, abyste nepodlehli takzvané legislativní tsunami. Moje země musela za několik eh, let eh, přijmout 718 zákonů a eh, více než 1700 vedlejších zákonů. Je to nesmírně náročný projekt, mějte to, to na paměti, až se do něj pustíte. My vám budeme poskytovat své odborné znalosti ohledně harmonizace a implementace této legislativy. Zejména Eh, zejména tady jde o výbor pro evropské záležitosti, eh, který má koordinační funkci v Evropské radě, ten bude především předmětem naší asistence. V rámci toho balíčku, který jsme právě uzavřeli, jsou obsaženy eh, dvou no, schůze každé dva roky které budou detailně zkoumat jednotlivé prioritní oblasti reformního procesu. Jednou z nich je harmonizace legislativy, takže my se vždy formálně setkáme a budeme rekapitulovat dosavadní pokrok v harmonizaci. Pokud jde o roli parlamentu a politických stran v dialogu a kompromisech, tak tady e, v podstatě by bylo dobré organizovat ukrajinský týden každých šest měsíců, tím by se problém vyřešil. Nicméně systematičtější přístup by spočíval v posílení dialogu mezi stranami, ve vytvoření e, rámci spolupráce mezi sesterskými stranami na evropské úrovni a stavět na důvěře, kterou vytvořila mise e, Peta Coxe, která identifikovala, kde vlastně dochází ke konvergenci, kde se tolik neodlišujete. Tímto způsobem jsme velice zdařile posílili mezistranický dialog. Teď několik slov závěrem. Předseda Cox dal najevo ochotu dále poskytovat osobní podporu této snaze. To je, myslím, velice laskavé gesto, protože důvěra, která vznikla mezi ukrajinskými stranami a ním je vysoká a to víme. Pokusíme se tedy eh, najít správnou metodu v Evropském parlamentu, jak vás zapojit a zahrnout do našich následných aktivit. Možná nejlepší by bylo, aby, eh, když najdeme vhodné datum, které se vám bude hodit i nám, abychom jeli společně do Kijeva a mezi tím eh, bychom mohli se připravovat a připravovat nějakou cestovní mapu realistickou v rámci té administrativní dohody a v rámci ní plánovat konkrétní aktivity. A teď ještě k několika politickým bodům na závěr, protože toto je politický proces – konaný v rámci eh, programu eh, budování kapacit. Já jsem identifikoval čtyři klíčové body. Vycítil jsem značnou politickou vyzrálost mezi přítomnými kolegy. Ochotu držet se reformního kurzu. Otevřenost podpoře ze strany eh, Evropské unie, komise ESVČ, Evropského parlamentu, národních parlamentů a konkrétní přínosy. Z tohoto, v tomto ohledu eh, komisař to říkal včera jasně. Je zapotřebí eh, splnit několik dalších detailů v nejbližších týdnech. A komise eh, patrně se bude držet svého návrhu připojit vás na seznam bezvízového vstupu do Evropské unie. Protože pokud Ukrajinci mají pocit, že e, Evropa pro ně představuje administrativní překážky, tak si myslím, že už to tak nebude a že vaše aspirace z posledních dvou let se naplní. Pracujeme tedy společně na tom, aby tyto podmínky byly splněny. Za druhé e, je třeba e, společně s vedením našich francouzských a německých kolegů v rámci normandského formátu implementace Minské dohody. Budeme pomáhat zejména e, tady Irině s e, mírovou reintegrací současně okupo- v současnosti okupovaných území. To budou různá postkon, postkonfliktní rozhodnutí, usmíření, amnestice, decentralizace, sociální transfer, e, rekonstrukce, organizace voleb, kontrola hranic společně s našimi partnery, e, větší zapojení e, CSDP, usnadnění diplomatického styku tak, aby vaše území bylo znovu zceleno v rámci ústavou vytyčených hranic. Tady jsou důležité dvě strategické věci a tady hovořím nejen o Krymu, ale také o Doněcku a Luhansku. Ty jsou naší klíčovou prioritou v následujících měsících. Mnoho z těch konkrétních bodů, které jsme identifikovali, bude projednáváno v rámci eh, výboru eh, vlastně, eh, parlamentního schromáždění Hlavní je, aby, veš, aby se zapojila veškerá hierarchie celého parlamentního spektra. Včerejší setkání eh, lídrů parlamentních frakcí Verchovné rady eh, s vůdčími činiteli Evropského parlamentu, to byla opravdu unikátní událost. K tomu v žádné jiné zemi nedošlo. Což ukazuje, eh, že naše povědomí o vašem evropském projektu je velice vysoké a že se budeme snažit pomoci vám naplnit váš hlavní cíl, kterým je přiblížit Ukrajinu Evropské unii. Děkuji vám. Thank you, uh, thank you, Mr. Děkuji, děkuji pane Plenkoviči za takto podrobné vylíčení situace a tak eh, přímé propojení doporučení s vašimi vlastními dalšími konkrétními návrhy. S potěšením nyní vítám Ostapa Semeraka, eh, který je eh, místopředsedou výboru pro vztahy EU a Ukrajinu. Děkuji, pane předsedo. Využijí příležitosti, že se mohu zde vyjádřit ukrajinsky. Šanovný pane prezident, šanovný hlava Vrchovné rady. Pane předsedo, vážený předsedo Verchovné rady. To, co mm, se posledních pár dnů v Bruselu událo, je eh, přelomovou záležitostí a já na samém začátku bych rád poděkoval předsedovi Evropského parlamentu Martinu Šulcovi i všem organizátorům za eh, takto úctyhodné mm, předsevzetí výsledky rovněž se eh, neodmyslitelným způsobem odrazí na dalším vývoji ukrajinského parlamentu, na akceptaci občanské společnosti těchto reform i na všem, eh, do čeho se nyní pustíme. Děkuji rovněž Patu Koksovi za veškeré jeho úsilí, úsilí druhého pololetí loňského roku tam eh, vidíme konkrétní příklad toho, jak ke všemu přistupovat a jak eh, dosáhnout úspěchu. Já jsem velice potěšen, že se panu Koxi podařilo rovněž i nás zapojit do přípravy takovéto hloubkové zprávy. Zpráva rozhodně není dokumentem, který by se snažil poučovat či přicházet s hotovým receptem. Je to spíše inspirativní dokument, jakým způsobem lze přistoupit k čemu či k onomu a rozhodnutí bude na nás. Rovněž diskuse, které zmínil kolega Plenkovič, samotný dokazují, že už jsme dozráli k tomu, abychom dokázali reformovat sami sebe. Jsem velice potěšen, že jednou z priorit zprávy je harmonizace ukrajinské legislativy. I my ji považujeme za prioritu a musíme se do ní v současné době pustit. Bohužel Zatím to není priorita číslo jedna, my se však o to pokusíme. Máme totiž na paměti, že hnutí za e, prohloubení integrace Ukrajiny s Evropou je projevem vůle ukrajinského národa. Těch, kteří přišli na Majdan, kteří demonstrovali. Někteří dokonce i svými životy zaplatili za boj um, o demokracii. Nyní máme šanci budovat naši zemi znova, budovat ji od základu a já apeluji na všechny, aby zrychlili, aby šlápli na plyn. Nemáme nyní právo prohrát. Musíme zvítězit v tomto úsilí. Zároveň záleží na tom, abychom v poločase nepolevili. E, dosáhli jsme určitých dílčích úspěchů, e, probrali jsme závěry zprávy, nemáme však konkrétní akční plán, nemáme seznam kroků, které bychom měli následovat. A já doufám, že součinnost s Evropským parlamentem bude pokračovat už v nové podobě. A v té souvislosti jsem velice potěšen, že pan předseda potvrdil, že chce i nadále e, spolupracovat s Ukrajinou. My si toho velice ceníme. Mandát tedy e, našich e, orgánů, našich výborů by měl pokračovat samozřejmě s příslušným přizpůsobením tomu, jak se situace vyvinula. Já sama se tím chci tomu věnovat i s kolegou Plenkovičem na rozšířeném zasedání Byra eh, výboru pro přidružení. Dohoda o přidružení by měla být brána ještě víc vážně. Měla by se stát nástrojem pro monitorování prosazování doporučení, na jsme se shodli i všeho co uděláme v zájmu přibližování Evropě. Děkuji tedy Andreji za velice vřelé přijetí, za svižné a eh, účinné e, organizační kroky. Doufám, že když se sejdeme příště, tak už se nebudeme e, zabývat doporučeními, nýbrž konkrétními výdobytky, úspěchy toho, co už se nám, čeho se nám podařilo dosáhnout a um, rada, jak je v současné době, už bude radou minulosti. Děkuji. Děkuji, pane Semeráku. Děkuji rovněž vašim kolegům za to, jak se účastnili diskusi i jak byli mými partnery eh, v té misi, vyhodnocující misi. Eh, opravdu eh, mnoho dveří a brán mě stálo otevřených a já jsem za to vděčný. Nyní nastal čas vyzvat generálního tajemníka, aby podepsal dokument, který se týká budování kapacit ve správní oblasti a prohloubení partnerství. Tady mám pocit eh, opravdu jedinečný. Velice si vážím toho, že jsem zde přítomen. Je to záležitost neopakovatelná. Je to poprvé, co parlament projevuje uh, ochotu pomáhat jiné sněmovně ve světě právě tímto způsobem. Pokud eh, ještě eh, máme jiné parlamenty, kterým se věnujeme, tak je tomu tak, ale eh, tento vztah a tato dohoda s Věrchovodnou radou je jedinečná. Pokud byste, pane Velé, se chtěl k tomu vyjádřit, tak máte slovo a jinak se těšíme na podepsání. Jako Děkuji, Pete. Ano, i pro mě je to velice vzrušující okamžik a nikoli pouze proto, že jsme zde prožili e, fantastické tři dny, ale právě, jak jste už předeslal, že se jedná o něco vpravdě jedinečného, k čemu jsme zatím nepřikročili ve vztahu k žádnému jinému parlamentu. Ale podívám-li se zpět, ohlédnu-li se do dějin a e, vzpomenu na ty, kteří večer co večer, den co den demonstrovali na Majdanu, tak tam nešlo pouze o novou cestu pro Ukrajinu, šlo tam i pro signál pro nás. Někdy se ztrácíme v podrobnostech, někdy nás e, každodennost dokáže Eh, úmorným způsobem unavit. A tam jsme měli dobrý příklad toho, že demokracie je něčím, zač se musí každodenně bojovat. Ať už je to kdekoliv. Včera rozhodně jsme měli zasedání s mým protějškem, soustředili jsme se na celé řadě priorit, eh, komunikační záležitostmi, informatika, Eh, správní spolupráce a nyní už přecházíme do diskusy o trvalém průběžném interinstitucionálním vztahu. Thank you, uh, Mr. Vele. Děkuji, pane Vele. Pan Šležinský, prosím. Šanovný pane prezident Kuk, šanovný. Vážený pane místo, vážený pane předsedo Koksi, vážený Vladimíre Borisoviči, vážený pane Plenkoviči, vážený pane Vele. Je pro mě velkou ctí jménem Verchovné rady se pod tímto dokumentem podepsat. Pan Kok zvládl neuvěřitelné množství práce a dokument, který bude nyní podepisován, má obrovský význam pro Ukrajinu. E, to, že pan Cox dokázal vypracovat dokument, který nám zcela jasně ozřejmil, se kterými problémy se ještě musíme poprat, má neocenitelný význam. Ano, je to jedinečná událost a to nás zavazuje k tomu, abychom udělali vše, co bude v našich silách, abychom akční plán a tuto dohodu přetavili do praxe musíme zajistit uplatnění lepší zprávy v ukrajinském parlamentu a pro sekretariát to bude rozhodující věc. Stále ještě stojíme před mnoha otázkami, nevyřešenými otázkami. Přesto však jsme se už pustili do uplatňování těch doporučení ještě před podepsáním této dohody. Děkuji, říká předseda. Nyní můžeme přistoupit k aktu eh, podpisu. Hold up the, the, the signed documents there. Prosím, ukažte podepsaný dokument. Na chvilku si představujte, že jste zvolení politici a nestyďte se kamery. Wonderful. Thank you very much indeed. Výborně, děkuji vám moc krát. A teď je mou příjemnou povinností uh, předat v závěru slovo uh, panu Groismanovi, aby zakončil dnešní dopolední schůzi. E, ještě než to udělám, e, nechám se e, inspirovat postřehem pana Veleho o evropské vlajce, která je za námi. V roce 2003, když jsem měl tu čest být předsedou Evropského parlamentu, jsem byl pozván na jistou akci do Aten, abych hovořil u eh, podpisového ceremoniálu deseti eh, nových zemí Evropské unie a jejich spolu v přístupu. A řecké předsednictví ve své moudrosti se tehdy rozhodlo pozvat eh, hlavu všech těchto deseti států, i patnácti států tehdejší Evropské unie a hlavu každé evropské instituce což celkem dohromady znamenalo 28 eh, lidí. A bylo odpoledne, horké odpoledne a umíte si, umíte si představit, jaké to bylo počítat. 28, ještě 27, ještě 26. Já jsem byl až eh, skoro nakonec, protože evropské instituce hovořily nakonec a říkal jsem si, co bych tak mohl říct ve třech minutách, když jste 27, 28 řečníků. A naštěstí většina eh, poradců a e, badatelů a e, důležitých lidí. Přede mnou hovořila o starém Řecku a demokracii a tak dále. A já jsem si předem rozmýšlel, co bych tak mohl e, říci o tom, co nás sjednocuje. Takže jsem nařídil svým poradcům, aby, eh, aby si vyhledali, jaký je význam evropské vlajky a odkud se vzala. Tak byla, je to vlajka, která byla přijata eh, Radou Evropy eh, v 50. letech. A při designu této vlajky se účastnili heraldičtí experti ze sedmi států a navrhli několik možných vzhledů vlajky. A ke svému velkému potěšení jsem zjistil, že e, tento design e, pochází od jistého doktora Slevana, e, hlavního irského heraldika. Já jsem jako irský poslanec nečekal takovou tu irskou stopu, ale velice příjemně mě překvapila. Tato vlajka je modrá a ta moc má reprezentovat severní oblohu. My jsme samozřejmě na severní polokouli. Kruh v heraldice znamená harmonii. Hvězdy v naší literatuře jsou eh, pozváním k tomu, abychom odhlédli od naší každodennosti a společně snili svůj sen. A číslo 12 symbolizuje eh, počet eh, hodin ve dni a měsíců v roce jako věčný běh času. Taková je symbolika evropské vlajky. A kruh hvězd samozřejmě není uzavřený. Je otevřený těm, kdo aspirují a sní o tom, že se stanou jeho součástí. A proto si myslím, že je hluboce symbolické a správné, když se na ten kruh podíváme v kontextu toho, co dnes děláme. Myslím si, že naše společná práce díky inspiraci pana Plenkoviče a jeho kolegů z pozorovatelských misí při volbách, díky eh, vedení předsedů Šulce a Groismana, Jde o snahu o konvergenci a konsenzus s Verchovnou radou, uvnitř Verchovné rady a pro Verchovnou radu samotnou. Cílou tohoto dokumentu je, že ho nevlastní nikdo a proto ho vlastní všichni. A proto doufám, že tato jednota cílů, projevená tady v Bruselu, se projeví v Kijevě. Domnívám se, že úlohou a posláním Evropského parlamentu je být externím katalyzátorem široké a nezbytné chemické reakce, která musí proběhnout v Ukrajině samotné. Abych skončil citátem, tak jako jsem před pár dny začal, ocituji Žana Moneta. Nic eh, není nic eh, není možné dosáhnout bez člověka a nic nepřetrvá bez institucí. Pravdou je, že kdybychom neměli klíčové vůdčí osobnosti a kdyby ty nebyly ochotné k této debatě, nic by nemohlo začít a nemohlo by to získat institucionalizovanou podobu, kterou to právě získalo. A nyní ještě než předám eh, eh, závěrečné slovo k tomuto ukrajinskému týdnu, chtěl bych osobně složit hold pánovi, který sedí po mé levici, panu Groismanovi, za jeho ochotu eh, vést tyto snahy, za jeho ochotu otevřít dveře všem ve Verchovné radě, za otevřenost a poctivost, se kterou jste se s námi setkali. Myslím si, že málo který parlament by provedl takovou sebereflexi, málo který na světě, což slouží hluboce ke cti vašim snahám o transformaci. A potom další klíčový aspekt vůdčích schopností pana Groismana, na který bych nyní chtěl pět chválu, spočívá v tom, že neusiloval o to, aby to byla jeho reforma. Chce, aby šlo o kolektivní vědění a kolektivní energii, což pro mě je velká zásluha. Člověka, který ví, že vedení neznamená vlastnictví, nejbrž, že vedení znamená vytyčit si cíl a potom k němu směřovat. S těmito slovy tedy, pane Grojsmane, vám s velkou radostí předám slovo, abyste uzavřel Ukrajinský týden v Evropském parlamentu. Děkuji velmi шановний pane prezidente Cox, шановні drahí kolegy. Vážený pane prezidente Coxy, vážení kolegové, je pro mě potěšením a zároveň i velkou ctí být zde mezi vámi a jsem velice rád, že jsem se poslední tři dny mohl věnovat spolupráci. Ale není to poprvé, my už nějakou dobu sbíráme a těžíme z vašich zkušeností. Zasedání v průběhu ukrajinského týdne dali příležitost evropským i ukrajinským kolegům prohlubovat komunikační kanály, budovat nové, které dosud neexistovaly. Lépe si vzájemně rozumíme. Vy rovněž máte možnost lépe pochopit, jak se vyvíjí situace na Ukrajině, seznámit se podrobněji s výzvami, kterým čelíme, které už vy, členové Evropské unie, nemusíte brát v potaz jsem velice vděčný, kdykoliv hovoříte zpříma, kdykoliv nám sdělujete své upřímné názory. Samozřejmě, že Ukrajina neustále bojuje s mnohými zádrhely a problémy v oblasti bezpečnosti, eh, teritoriální jednoty, ale zároveň i vnitropolitickými problémy v oblasti hospodářství, eh, korupce, Eh, státní zprávy. To vše si žádá jednotný přístup, přístup, který účinně situaci změní. Musíme se nyní dát do plnění úkolů, které se snažíme dát na seznam toho, co musí být vykonáno. Já už mnohokrát jsem zdůrazňoval a zároveň chci zdůraznit poté, že jedním z problémů, se kterým Ukrajina zápasí, je její institucionální slabost, že vládní orgány nežijí v reálném světě, nemají příslušnou váhu. Musíme pomoci nastolit eh, právní stát, kterému bude veřejnost důvěřovat. Musíme mít lepší vztahy s veřejností, decentralizovat, prohlubovat demokracii, posilovat státní zprávu. Výsledky této reformy budou závislé na našem profesionálním přístupu a našich schopnostech. V některých, u některých zemí či u některých aspektů hovoříme o reformách, které teoreticky jsou prosazovány, avšak v praxi nejsou pro občany citelné. A tam se musíme tázat, nastavili jsme si vše správně, reagujeme správným způsobem na potřeby našich občanů, vyhodnocujeme správným způsobem, ať už krizi či událost, či nežádoucí záležitosti, které se v našem životě objevují, jakým způsobem si nejlépe poradit s těmi zápornými jevy, kterých ještě máme mnoho Totiž často jsou to nekvalitní rozhodnutí, které od samého začátku reformu ohrožují a které jsou důvodem toho, že občané nám nevěří. Například soudní systém. Legislativní orgány musí zlepšit situaci jak v policejní, tak v soudní oblasti. Musíme být kvalitními profesionály, musíme být moudří a účinní, tedy práce, kterou jsme odvedli ve spolupráci s panem Koksem, s panem Plenkovičem a rovněž pod patronátem předsedy Šulce, sjednotila ukrajinské poslance v tom smyslu, že je třeba vše provést řádným způsobem. Tak, aby nejvyšší legislativní orgán měl opravdovou váhu, eh, který bude řádně reagovat na vše, co je třeba řešit po soudní stránce, který bude příkladem pro reformu, která posléze bude pokračovat na nižší úroveň. Rovněž i reforma exekutivy musí nastat. Výzvy, které před sebou máme, nemohou být vyřešeny ze stávající exekutivou. Zároveň však ty reformy nemohou eh, pokračovat eh, samozpádem. Je třeba je zásadním způsobem promyslet a prosazovat v zájmu nového tvaru správní práce. Máme tedy už plán, ten plán však musí být uváděn do praxe promyšleným způsobem a s přičiněním politické vůle. Musíme cítit osobní odpovědnost za uskutečnění našich plánů. A já jsem přesvědčen, že každý poslanec Věrchovné rady, každý předseda politické skupiny se o to bude zasazovat a bude ochoten spolupracovat s ostatními v zájmu prosazení těchto reform, v zájmu uspokojení potřeb všech ukrajinských občanů. My jsme vám, pane Koksi, otevřeli nikoli pouze dveře a brány, otevřeli jsme nám naše srdce a doufejme, že i to brzy poznáte, že se o tom přesvědčíte. Nyní vízový režim. Doufám, že právě liberalizace vízového režimu bude takovým posledním skolením toho, co nás dělí, té železné opony, která už ani zde nemá místo. Mír a svoboda. Konec všech válek jsme svědky boje Ukrajinců s Ukrajinci. S tím musíme skoncovat. Bude to obtížný úkol. Já jsem se doslechl, že někteří říkají, že Evropa už Evrop, Ukrajina už Evropu unavuje. Včera naštěstí pan předseda Schulz tento výrok poopravil, říká, u nás to neplatí, v této sněmovně nikoliv. Já doufám, že každý poslanec ukrajinského parlamentu, že každý zaměstnanec naší sněmovny může s čistým svědomím nyní prohlásit, že budeme vlastním prací, vlastním úsilím dokazovat, že chceme přetavit ta rozhodnutí, která zde E, jsou e, nyní na papíře, že to, co bylo podepsáno do praxe, že zlepšíme, co se zlepšit dá a i já se chci zavázat, že učiníme naši sněmovnu profesionálně kompetentní, posílím ji a že ty velice žádoucí reformy budeme prosazovat. Ještě jednou osobně děkuji panu Brokovi panu Plenkoviči, panu Coxy. Fantasticky jste svou práci odvedli. Vy jste k tomu nepřistupoval pouze jako k práci. Přistoupil jste ke všemu s obrovským osobním nasazením a jsem-li svědkem tak hlubokého přesvědčení Evropského společenství o tom, že stojí za to s Ukrajinou spolupracovat. Je to závazek. Já slibuji, že když se znovu sejdeme, tak budete svědky toho, že některé z úkolů, které jsou nyní před námi, už byly provedeny, uskutečněny. Nyní se e, těším na spolupráci. Úspěchu dosáhneme společně. Jsem přesvědčen, že to, co máme před sebou, má obrovský význam, že stojí za to se neustále k tomu vracet, debatovat o tom a proto záleží i na zasedáních, na akcích jako tato, protože pouze takto dospějeme ke kvalitním závěrům. Děkujeme, musíme uspět. Tím se dostáváme ke konci. Eh, ti z vás, kteří cestují, zejména ti, ti z vás, kteří dnes odpoledne cestují eh, do eh, Ukrajiny, provádět reformy, těm přeji šťastnou cestu a sláva Ukrajině.